Dámy a pánové, přeji vám dobrý den. Je mi potěšením mm, a je mi ctí, že eh, můžeme poprvé v rámci našeho výboru a možná i poprvé v rámci Evropského parlamentu eh, uspořádat takovouto akci která tedy se jmenuje Citizens Event. A společně s kolegy, poslanci Evropského parlamentu, e, jsme se chtěli otevřít e, evropským občanům, e, zpřístupnit jim Evropský parlament a náš výbor pro dopravu a cestovní ruch. Přišlo vás celá řada Máme zhruba 150 eh, občanů ze všech koutů Evropské unie eh, a chcete tedy s námi diskutovat, klást vaše dotazy. Eh, ještě jednou opakuji, že my velice vítáme tento přímý dialog a rovněž jsme tu i o toho, abychom vám naslouchali, abychom si vyslechli vaše názory, a abychom zodpověděli případně vaše dotazy. Děkuji paní Grapiny, která přizvala delegaci eh, z Rumunska, tu tady vítáme. Eh, eh, Vím, vám de tady zastupuje Nizozemsko. samozřejmě pan místopředseda Kor ehm, a jeho německá delegace, i vás vítáme. Francouzi eh, jsou vzadu v sále, nevím proč. I vás vítáme. Francouzská delegace je velice různorodá. Mladí studenti, eh, zástupci odborových organizací. Já nebudu, eh, nebudu tady nikoho jmenovat osobně. A proč jsme tedy chtěli zorganizovat eh, takovouto akci? Doprava to je váš každodenní život. Je to e, přeprava z bydliště do práce. E, na základě dopravy si vybíráme i místo, kde chceme žít, zda na venkově či ve městě. Eh, je, to spojené s vaším zdravím, eh, vzduch, který dýcháte. Rovněž doprava představuje velkou část vašeho rozpočtu. Eh, v Evropské unii průměrně utrácíme 13 prostředků za dopravu. A především se nám nedaří, eh, ne, nepodaří eh, naplnit eh, cíle tohoto století, pokud nezměníme způsob dopravy. Všichni máme jeden společný cíl, zachránit naši planetu a zatím je třeba říci, že klimatu se příliš nedaří dobře. A když hovoříme o dopravě, máme před sebou klimatickou výzvu a máme tedy i morální povinnost snížit eh, emise skleníkových plynů, protože připomínám, že do roku 2050 bychom měli snížit eh, emise skleníkových plynů o 60 Uvedu jeden jediný příklad. Eh, letectví, myslím, že tady také má zástupce v sále. Pokud nic nezměníme, tak pouze v letectví Eh, dojde ke strojnásobení eh, do roku 2050 a je třeba sní, eh, zredukovat naši uhlíkovou stopu. A pak je třeba zmínit ještě evropský rozměr. Doprava, to je otevřenost vůči okolnímu světu. To nám umožňuje, že se nám podaří naplnit ten velký cíl, kterým je náš evropský projekt. My v těchto prostorách eh, každý den eh, řešíme, že chceme lépe propojit evropské občany mezi sebou. A eh, tato vášeň, o kterou se chceme dnes s vámi podělit, musím říci, že já jakožto předsedkyně velice vítám, že jste tady mezi, mezi námi a velice se těšíme na vaše vystoupení. Možná ještě Eh, pár slov eh, o tom, jak bude probíhat to dvouhodinové zasedání a eh, kdo je v našem týmu. Je velice důležité pochopit, že musíte mít určit, k dispozici určité klíče, abyste pochopili naše instituce. Sál, ve kterém se nacházíte, to jsou pracovní sály, zasedací místnosti a my fungujeme jako spoluzákonodárce, to znamená, že se podíváme, podílíme na e, formování zákonu. Poslanci zasedají ve výborech a to poměrně k jejich politické váze v Evropském parlamentu. Veškerá naše zasedání jsou veřejná, jsou e, přenášena přímým přenosem, transparentnost je nedílnou součástí demokratické diskuse, kterou se snažíme vést v Evropském parlamentu. A naše zasedání jsou rovněž tlumočena do všech e, jazyků Evropské unie. To je velké specifikum Evropské unie, tedy, že máme vícejazyčný parlament, který funguje výborně a to díky talentovanému týmu tlumočníkům a požádám vás, abyste jim zatleskali, protože s námi zůstanou celé odpoledne. Před sebou máte, vážení spoluobčané, celou řadu poslanců Evropského parlamentu z různých politických frakcí. Zde, eh, jak to bude probíhat, Máme tady místo předsedy výboru, pan Kor je místo předseda, pan Rike, který eh, myslím, zrovna přichází, aspoň tak mi to bylo sděleno. A to jsou moji předsedové. První místo předseda, druhý, třetí, čtvrtý místo předseda. A následně ve výboru Eh, jsou velice důležité osoby, které nazýváme koordinátory. Koordinátoři to jsou takový zvláštní eh, europoslanci, protože jejich úkolem je definovat eh, a hájit politickou linii politické frakce. Takže já vám je představím. Vím Van de Kamp. Můžete se prosím zvednout, víme? Který je koordinátorem největší frakce Evropského parlamentu. Eh, koordinátor eh, socialistů Ismail Hertug. Pan Robert Zíle, koordinátor EKR v rámci naše, našeho výboru pan Telička, který je koordinátorem eh, za ALDE, liberály. Za zelené pan Jakon Delundib. A potom je tady celá řada dalších eh, poslanců v našem výboru, a všichni jsou odborníky na problematiku dopravy a cestovního ruchu a můžete si vyzkoušet. Proč jsme si zvolili eh, takovéto specifické téma pro naši diskusi? Nám jde dnes o to, abychom skutečně se zabývali otázkou budoucnosti dopravy v Evropě a a proto eh, zahájíme tu dvouhodinovou diskusi a eh, rovněž eh, nás můžete sledovat na sociálních sítích. Celá akce je streamovaná a máte možnost pokládat přímo svoje dotazy jak na poslance, tak na naše hosty. Eh, celá akce bude probíhat eh, ve dvou fázích. Nejprve vyzveme Evropskou komisi, která by měla ho- hovořit o budoucnosti dopravy evropské eh, dopravy. Komisi zastupuje Jean-Éric Paquet po mé levici, který je zástupcem generálního tajemníka a má obrovskou zkušenost v oblasti dopravy. Poté dám slovo vám, občanům v sále, Budete mít možnost položit eh, jakékoliv dotazy si budete přát a můžete se obracet na koordinátory či na poslance. My se rovněž pokusíme zodpovědět eh, i některé dotazy, které přijdou přes sociální sítě. Eh, ten hashtag Future for Tran, tedy pokud chcete příspěvek na Twitteru, a následně vystoupí eh, Xavier Telken eh, z organizace Fabrik de Mobility. Eh, vy nám tedy vysvětlíte, co to je a následně bude série otázek. Poté společně uzavřeme celou diskusi a schrneme průběh celého zasedání. Je, ještě než eh, začneme, připomínám řečníkům, že budu velice neúprosná. Budete mít 10 eh, minut na vaše vystoupení, protože dnes musíme to slovo dát především občanům. A vy, občané, máte rovněž eh, povinnosti, pokud si vezmete slovo, prosím, abyste sdělili, odkud pocházíte, a jméno nebo příjmení, pokud chcete, eh, a eh, poprosíme vás, abyste se představili. K pracovní metodice žádnou otázku nemáte? Ne, takže začneme okamžitě a dám slovo na 10 minut. Já tady spustím stopky panu jean éric Paketovi, který je zástupcem generálního tajemníka Evropské komise. Prosím, máte slovo a je potřeba vždy pustit mikrofon. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. E, čas je cený v Evropském parlamentu, takže já se pokusím e, e, respektovat těch deset minut. Chci říci, že tento občanský dialog, který organizuje výbor TRAN a jeho předsednictví, zapadá do širšího procesu dialogu mezi institucemi Evropské unie a regionálními a e, celostátními orgány ohledně budoucnosti o Evropské unii. Je to dialog, který byl zahájen v březnu tohoto roku Evropskou komisí a e, navázal na něj Evropský parlament, ale i vlády členských států. E, šéfové států a vlád o tom diskutovali před pár dny na samitu v Talinu a diskuse bude nadále probíhat Eh, v rámci eh, demokratických eh, formací i v rámci takových akcí, jako je ta naše dnešní, tak, aby i občané se mohli podílet na evropské politice a mohli s námi diskutovat o budoucnosti evropského projektu. Doprava je velice relevantní a správně vybrané téma, pokud jde o diskusi o budoucnosti Evropské unie, protože Eh, díky dopravě eh, se Evropa stala realitou. Pro vás, pro občany, je Evropa vaše přirozené bydliště, bydlíte zde, pracujete zde, studujete, eh, cestujete za vašimi zájmy, navštěvujete jednotlivá místa našeho světa dílu. Evropský projekt není přirozený projekt, je to projekt politický, který i z tohoto titulu může být kritizován, může se vyvíjet, může být spochybňován. A to je smyslem tohoto dialogu ohledně budoucnosti Evropy, tak jak eh, s tím přišly evropské instituce a bude probíhat až do voleb v roce 2019. V tomto kontextu eh, je doprava samozřejmě ústředním tématem je to eh, věc, která je pro občany důležitá v každodenním eh, životě a proto eh, ten dialog by se dnes asi měl zaměřit jednak na obsah evropských politik, ale i na to, jak lépe sladit evropské politiky v oblasti dopravy, naše vize ohledně budoucnosti dopravy s politikami a vizemi, vizemi na celostátní úrovni, regionální eh, či je opravdu nejlokálnější v jednotlivých městech. Toto musí eh, probíhat v součinnosti nejen eh, s veřejnou zprávou, ale i s celým odvětvím dopravy. A odvětví dopravy je jedno z nejzajímavějších, pokud chceme ilustrovat, jaký význam má eh, konzistentnost a synergie mezi eh, těmito úrovněmi odpovědnosti ve veřejné i soukromé sféře. Doprava eh, má další specifikum, vlastně dotýká se prakticky všech evropských politik. Mohu to ilustrovat na pár příkladech. Doprava je v samotném srdci evropské ekonomiky. Eh, doprava a nové dopravní systémy eh, před, zajišťují konkurenceschopnost ekonomiky a, a bezpečnost dodávek v Evropě. Je to eh, i zdroj pracovních příležitostí, zdroj hospodářského růstu. Doprava tedy se hrává opravdu klíčovou úlohu jakožto odvětví, ale i jakožto sektor, který podporuje rozvoj v Evropě. Paní Hidevi již to zmiňovala, že doprava je klíčová i pro budoucnost celé planety a evropské instituce a všechny subjekty působící v dopravě eh, musí zajistit nejenom hospodářský růst, ale především růst, který je udržitelný ze sociálního i environmentálního a klimatického hlediska. Politiky vedené Evropskou unii, která byla klíčovým subjektem, který umožnil uzavření a implementaci pařížských dohod. Evropské politiky tedy zapadají do tohoto kontextu. Ať už je to napřímo v rámci eh, pařížských dohod, eh, letecká doprava, eh, mezinárodní předpisy, potom tady máme Mezinárodní námořní organizaci a tam prosazované standardy Evropské politiky eh, si kladou skutečně za cíl ochranu eh, životního prostředí a klimatu. Doprava a myslím, že eh, Xavier tak o tom bude hovořit podrobněji za chvíli. To je i vaše každodenní přeprava. A proto ten evropský náhled musíme sladit i s náhledem jednotlivých hospodářských subjektů, eh, i s přístupy místních, eh, regionálních, celostátních zpráv a samozpráv. Máme tady i hromadnou dopravu, železnice ve městech, eh, otázky elektrifikace dopravy, nejlepší využití inteligentních systémů v rámci digitalizace. To vše jsou výzvy, které potřebují evropský rámec a následně budou implementovány na základě specifických rozhodnutí na úrovni jednotlivých měst, regionů, tak, abychom byli co nejblíže hospodářským subjektům i uživatelům. Na závěr bych možná ještě přímo zmínil, že evropská dopravní politika eh, klade velký důraz na náhled z hlediska uživatele a dám tři příklady. Za prvé, evropský eh, řidičský průkaz, což je velice technická norma, ale umožňuje nám eh, jezdit eh, velice efektivně po celé Evropě a je to rovněž technický nástroj z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Eh, to jsou kompetence, které spadají pod eh, členské státy, ale sdílení osvědčených postupů nám umožňuje, abychom byli ještě ambicioznější a snižovali počet eh, obětí silničních nehod v Evropě. Druhý příklad, letecká doprava. Vnitřní trh letecké dopravy, ten vznikl v 90. letech a pokud dnes eh, jsme schopni eh, cestovat za eh, ceny, které jsou přijatelné prakticky pro všechny, tak je to především díky tomuto rámci, který umožnil i rozvoj celé řady nových leteckých společností, díky kterým jste možná přijeli i na toto dnešní zasedání. Eh, tato nabídka letecké dopravy eh, byla rozšířena i o výrazné posílení práv cestujících. Eh, k tomu opět máme evropskou legislativu, která je následně implementována na vnitrostátní úrovni a musí se jí řídit všechny hospodářské subjekty. Pokud vám tedy někdo zruší let nebo dojde ke spoždění v řádu hodin, tak byste měli dostat kompenzaci, včetně tedy té finanční a e, můžete tak uplatnit vaše práva cestujících. A paní Deli, doufám, že stále ještě mám nějaký čas. Ano, mám. E, na závěr bych totiž chtěl říci, že e, v následujících týdnech, měsících a letech se budeme snažit hledat tu nejvhodnější rovnováhu mezi efektivním dopravním sektorem, který zajistí konkurenceschopnost naší ekonomiky, našeho průmyslu, což jsou eh, významné mezinárodní subjekty a zároveň musíme zajistit eh, klimatickou a environmentální eh, konkurenceschopnost. Je tady aspekt elektrifikace dopravy, to je projekt nesený nejen Evropským parlamentem, ale i Evropskou komisí. Evropská komise v následujících týdnech předloží balík návrhů a my se Eh, budeme eh, snažit poskytnout nástroje pro co nejnižší emise. My jsme revidovali normy pro emise CO2 vozidel a rovněž bychom to chtěli rozšířit a rozšiřujeme to na eh, nákladní vozy, které v současné době nemají patřičné normy v Evropské unii. Rovněž posilujeme investice do infrastruktury tak, aby se elektrifikace dopravy mohla prosadit nejen ve městech, ale i na transevropských sítích. A rovněž chceme e, více rozšířit e, nabídku dobíjecích stanic. E, tato naše ambice by měla jít ruku v ruce s nezbytnými inovacemi v automobilovém průmyslu a my vyzýváme Eh, tyto subjekty, aby eh, co nejlépe tento rámec eh, využili a přišli s co nejšetrnějšími vozy. Děkuji mnohokrát za tato úvodní slova, takový nástin možností. A ještě předtím, než zahájím diskusi, ráda bych řekla, že ve výboru, ve kterém pracujeme, máme ještě zástupce sekretariátu, to jsou tyto osoby, Eh, které mám po svém boku. Paní, paní Suzanne, nazývám ji křesním jménem, která je takovou vedoucí a Dominik na mě tak kouká a říká si, co, co asi řekne. Eh, jsou to takové pomocné ruce a naštěstí je tady máme. Eh, málo kdy za to děkujeme a děkujeme tedy sekretariátu za to, že umožňuje eh, chod tohoto výboru v těch textech. Je celá řada technických věcí. 70% eh, zpráv jsou legislativní zprávy, které mají přímý dopad na váš život. Merci au secrétariat. Vous avez des représentants aussi de la no, Také jsou tu zástupci Evropské komise a ty jsou tu pořád často s nimi spolupracujeme a také zástupci rady. Co to je? To je zasedání hlav státu a zastupují stanovisko členských států. Jsou tu, nejsou tu. Takže zahajuji tuto diskusi a teď je na vás. Máte slovo, abyste nám řekli, jaká jsou vaše očekávání o čem bychom zde měli mluvit. Nejtěžší je být první, kdo se ujme slovo. Takže máte slovo. Prosím, vzadu. Musíte si vždy pustit mikrofon. Dobrý den, zdravím vás všechny. Není jednoduché promluvit jako první. Už 15 let zažíváme deregulaci železniční nákladní dopravy s prvním a druhým železničním balíčkem pro dopravu zboží. Jaká je bilance, co se týče eh, podílu na trhu mezi silnicí a železnicí u prvního a druhého balíčku? Bylo to skutečně užitečné, efektivní deregulovat. Můžete se nám představit? Jmenuji se Olivier Tedy jaká je bilance evropské deregulace nákladní dopravy na železnici a nebylo by lepší zachovat eh, historické železnice a železniční společnosti místo eh, liberalismu za každou cenu. Jak můžeme v regionech, které se mění, jak můžeme zajistit efektivní dopravu a být ohleduplnější vůči životnímu prostředí. A třetí otázka, věc, na které mi teď hodně záleží. Žijeme v městech, která byla vybudována v 19. století, kde automobily, kdy automobily neexistovaly. A zjišťujeme, že od roku 2000 auta jsou o 14 cm širší. Nebylo by snad rozumné zavést evropskou legislativu, která se týká velikosti vozidel, protože ve městech je to stále obtížnější a není možné zaparkovat. Je to tak trochu okrajová záležitost, ale když jete na severu Francie, v Belgii, tak tam je to skutečně velký problém. Děkuji mnohokrát, Olivě. Připomínám tři hlavní otázky, takže eh, je, jaké jsou dopady čtvrtého balíčku? Je liberalizace tak strašná? A zda jsou brány vážen dopady na životní prostředí a místo aut ve městě a jaká je velikost vozidel pro budoucnost měst. Jaký to má význam, jak to ovlivňuje situaci ve městech. Další otázky, prosím. Pro... Můžete, se, můžete se představit, odkud přicházíte? Přicházím z, Rumun... Přicházím z Rumunska. Můžete to za... Jmenuji se Tuadar Ulis, jsem inženýr a přicházím z Rumunska. Jsem obyčejným občanem a všechny občany zajímá doprava. Je to důležitý sektor pro jednoho každého z nás a také pro celou země kouli. mám několik otázek. Přicházím ze země, kde dálniční síť není příliš rozvinutá, rozhodně není na optimální úrovni. Proto máme problémy s častými dopravními zácpami na silnicích. Nemůže nám Evropská unie poskytnout legislativu, a mám na mysli také v oblasti životního prostředí, hovoříme o emisích CO2. Proč nezajistit železniční tedy nákladní dopravu na železnici, protože máme elektrifikované železnice a to by mohlo vést ke snižování emisí CO2. Druhá otázka. Hovoříme o konkurenceschopnosti. A kladu si otázku, proč nemít evropskou legislativu, která by zajistila, že spotřební dáň z paliva nebo elektřiny přispěly k zmírnění velkých rozdílů mezi evropskými zeměmi. Já jsem občanem země, kde daně, spotřební daň z paliv vyvolává nekalou soutěž mezi dopravními společnostmi v Rumunsku a jinde v Evropě. Děkuji mnohokrát. Poslední z této sérii, prosím, představte se. Dobrý den, Fabrice Vincent jsem tady jako občan a jako podnikatel ve startupu v oblasti jízdních kol a mám firmu, která se jmenuje Biker FR, která nabízí sdílení kol mezi jednotlivci. A proč jsem se sem přišel podívat? Jde o inovace v oblasti dopravy, politiky související s inovacemi a inovace vstažená na struktury, které vznikají. Vznikající podniky, kde se, malé podniky, kde se soustředí mnoho talentu, ale málo prostředků. Jak, jak řešit složitost dostupnosti evropských eh, fondů? My jsme malé podniky a nemáme možnost Eh, nasadit eh, čety odborníků, které by se zabývaly přípravou jednotlivých žádostí. Tedy ve snaze o pragmatismus a efektivitu v oblasti inovací to financování by skutečně mělo dosáhnout eh, svého cíle v oblasti inovace při zakládání nových podniků. Děkuji, otázka inovací a vlastně jak zajistit, aby malé startupy se objevily a ve skutečnosti nemají, nemají přístup k evropským fondům, mají vlastně jenom své vlast, vlastní hotovost, své vlastní prostředky. Přesně tak, my vlastně uzavíráme, eh, my sídlíme v Alsasku a pracujeme s takzvanými business angels a chceme dát dohromady soukromé, soukromé investory a také veřejné partnery. Máme podporu Eurometropole ve Štrasburku, ale otázka dopravy na kolech a já bych samozřejmě mohl snít o evropském evropské podpoře, ale zde máme plno studentů ze skvělých škol, existuje dobrá infrastruktura, ale jde o to, jak zajistit příslušné struktury a jde zřejmě o určitou dysfunkci. Takže ta otázka je oprávněná a jde o pragmatismus vlastně. Děkuji, začneme odpovídat na vaše otázky. Takže zopakuji otázky. Nejdříve vlastně železniční balíček a je skutečně důsledkem liberalizace. Otázka každodenní doprava. Bereme ve výboru bereme v úvahu zde běžnou dopravu a dopad na životní prostředí. Hovoříme o místě o automobilu ve městě a o velikosti vozidel tak jsme přešli k otázkám. Zdá není na čase si klást otázku do, doprava nákladu na železnici. Zda to není aktuální téma. Dále konkurenceschopnost. Pokud jde o spotřební dáň u paliv. A konečně inovace. A možná tak, jsem to, tak se mi podařilo všechno shrnout. A kdo zahájí odpovědi? Pan Vin van de Kamp a pak pan Telička. Pane van de Kampe, můžete se také představit. Nederlandse? Ano, já budu hovořit nizozemsky. To jenom, aby to všem bylo jasné. Já bych si dovolil, paní předsedkyně, odpovědět na více než jednu z těch otázek. Takže ten první železniční balíček, to už je nyní jeden ze čtyř. Ten čtvrtý byl schválen přednedávnem, ale upřímně je třeba říci, že členské stát v tom prosazování těch předpisů přece jenom pokulhávají. Zejména hovoříme-li o například francouzských železnicích SNCF, tam ještě ten čtvrtý železniční balíček není proveden do jejich francouzských právních předpisů a to zřejmě bude nějakou dobu trvat, protože tam se zdá, že francouzská železnice není fanouškem otevírání se eh, volnému trhu. Takže tady my máme různé typy um, právních aktů, jednak směrnice a jednak nařízení. Směrnice to je typ právního aktu, které musí být provedeny v národních zákonech podle toho, jak ten který členský stát si to dokáže u sebe zavést a tam se některé z těch evropských ideálů ztrácí. E, pak ještě se zvažuje otázka subsidiarity. Mm, já se omlouvám, že hovořím trošku tou evropskou hantýrkou, ale Ono to jinak nejde. Když hovoříme například o tom, zda v Bruselu nebo v nějakém jiném velkom městě není dost parkovních míst, tak tam bohužel Evropa s tím nic nenadělá. Nemůžeme z Evropy dělat tu kouzelnou vílu, která splní každý náš sen a naše přání, protože například u bruselských parkovacích míst je to otázka bruselské samozprávy. A stejně tak, když hovoříme o startupech, o informacích o e, komunikačních technologických inovacích, e, tak tam si myslím, že alespoň požádat si o to jde. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Drobná poznámka ke čtvrtému železničnímu balíčku, který byl odhlasován ve výboru pro dopravu a v Evropském parlamentu, ale Evropský parlament je politickou institucí, kde se vyjadří politické skupiny. A chci připomínat, připomenout, že sociální demokraté neodhlasovali povinnosti veřejné služby, protože pokud jde o liberalizaci eh, železniční dopravy, měli jsme za to, že třeba z sociálních záruk a zachování některých eh, linek, i když nejsou ekonomicky výnosné, tak je to důležité, protože rozdrobení území a sociální zlomy jsou významné, významnými aspekty. Tedy patří to k politickým diskusím, které vedeme ve výboru pro dopravu, dnes dopoledne také, kdy je vidět, že ambiciozní cíle pařížských dohod COP21 nejsou následovány všemi skupinami. Ale i tady bojujeme za to, abychom dospěli ke snížení těch 30 které představují znečištění způsobené dopravou. A musíme se snažit o zlepšení a zajít tady daleko v našich legislativních návrzích a zajistit, aby členské státy dodržovaly tento přístup, který sami stvrdili v rámci konference COP21. Tedy je to prostor pro politickou diskuzi, kde Evropská unie má různé politické skupiny, různé frakce a při hlasování, to bylo v roce 2014, nastane to v roce 2019, je třeba skutečně dbát, komu dáte hlas, protože potom také ta orientace politická bude taková, jak, jako budete chtít. Pane Teličko, Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Já jsem celá jistě někdo, kdo má zájem o tu problematiku, ale budu se snažit hovořit stručně. Liberalizace a železniční balíček, no o co šlo? Zda šlo uh, o skutečnou liberalizaci. To je otázka. Bohužel, jak už předeslal kolega van de Kampf, některé členské státy v té implementaci se nesnaží tak, jak by měly. Musíme je k tomu vybízet rozhodněji. Ale k té liberalizaci my bychom rádi měli funkční vnitřní trh. Nechceme, aby si každý vybíral jenom ty třešničky na dortu, protože ty výhody z toho růstu, eh, volby správné pro spotřebitele a pracovních míst jsou jedno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 často tím úzkým místem jsou právě samozprávy členské státy, takže pro mě je jasná odpověď. Já jsem byl jeden ze stínových zpravodajů, já e, si myslím, že ta liberalizace všem prospěje a nesouhlasím se socialisty, když tvrdí, že tam ta liberali, že to poškodí práva zaměstnanců, tomu tak není. Tam jsou určité záruky vepsány, vepsány do té směrnice. Zda chceme regulovat hm, to um, ta auta. No to bychom potom museli se zabývat velikostí volantu a těch sedadel a tak dále. To nejde. Eh, firmy reagují na požadavek trhu a toho se musíme držet, že jim to umožníme. Musíme se zabývat tím, kde je přidaná hodnota, kde schází, eh, zda to naplňuje environmentální a jiné standardy. Co se týče konkurenceschopnosti či cel, tam se názory v parlamentu liší ale já bych se držel principu hlavně nenarušovat hospodářskou soutěž na trhu. Například celní sazby a zdaňování, tam členské státy nemají zatím chuť se pustit do nějaké té harmonizaci. A pak poslední záležitost. Obtíže když se nějaký startup chce ucházet o nějaké inovativní řešení a o evropské prostředky pro ně. Tam bychom se mohli snažit víc, mohli bychom být přátelštější vůči uživatelům. Tam je to na komisi, ale už jsme dokázali mnohé. Tam už je ten pokrok znatelný, to je jednoznačné, ale zároveň musíme zajistit, že je tam férová ta soutěž a že ten systém podléhá auditům, že tam nejsou žádné podvody přípustné a pak ještě důležitá věc na závěr. Často je tomu tak, že ta administrativní zátěž se valí na toho žadatele z té státní úrovně. Ono často členské státy to vše ještě dále komplikují eh, ve srovnání s těmi evropskými institucemi. Takže každý bude mít eh, své tři minuty a slovo mají mít občané, takže to bude skutečně jenom jedna minuta, takže pan Dalunde. Eh, Děkuji, já budu velice stručný k té liberalizaci. No, tak tam já se domnívám, že ani nejde o to, zda jsme v principu proči proti, protože máme příklady, kde ve Velké Británii je jasné, že má liberalizace pro železnice záporný dopad, tam ten spotřebitel eh, na tom byl stratný, ale v jiných zemích zase jsme svědky jevu, kde se ten protekcionismus zvyšuje a pak už ta železnice není konkurenceschopná a tam by naopak těm železnicím ten liberalizace prospěla. Takže je třeba se učit a je třeba umožnit bezešvé cestování vlakem z jedné zemi do druhé. Jinak v principu můžeme říct, že železnice je klimatu příznivá a musíme sázet na eh, zledňování například železnic a zdražování automobilové dopravy. Děkuji. Ano, přeprava zboží po železnici je samozřejmě skvělý nápad. Tam už se nemusí nic vylepšovat. Tam tam jsou ty rámcové podmínky a férová hospodářská soutěž, tam máme už cla na 100% železnic, ale pouze na 1% silnic. Takže politika to je na vině v tom, že se musí eh, změnit to, že se prodražuje přeprava zboží po železnici pak například chceme cestovat například z Prahy někam do Německa, tak eh, najednou se vzbouřili starostové, když to tedy nešlo a prosadili to a teď máme 23 tisíc cestujících po železnici, kdyby se nepodařilo se vzbouřit proti Deutsche Bahn a pro, a pro liberalizaci, tak by ti lidé seděli v autech. Jste v... Paní Kilonen, je to na vás nyní. Thank you, chair. Dear guests, uh, some... Děkuji, milí hosté. Uh, stručné odpovědi eh, možná k tomu, co ještě nezaznělo, kde ještě odpověď nemáme. Dobrá otázka k těm startupům. Tady se domnívám, že v principu jde o to, jak to nabídnout po té finanční stránce. Jak můžeme nabízet finanční podporu startupům, malým, středně velkým podnikům? Ono to není snadné, protože tady vidíme, jak silné lobby mají velké firmy. Velké jsou přirozeně vždy vlivnější a my se začínáme zabývat otázkou pomoci těm malým inovativním firmám. Další věc, jak můžeme ve městech zavádět změny, jak můžeme občanům pomáhat k tomu, aby používali méně aut. To musí být překotné změny a tam už musíme vychovávat děti k tomu, aby se kdykoliv je to možné, už sami tázali, potřebujeme opravdu jet někam autem, je možné změnit uvažování o mobilitě, o cestování a změnit v podstatě celý ideologický přístup k tomu. A pak, když už budeme mít návod na lepší praxi cestování ve městech, jak to ufinancovat a jak ufinancovat nízkoemisní systémy. Z čeho brát ty rozpočtové prostředky? To jsou otázky. Veřejná doprava například eh, v kontextu eh, ekonomiky, já bych mohla pokračovat, ale bohužel už nemám možnost. Děkuji paní Kilanen. Máme tu otázku na Twitteru. Paní předsedkyně, je tu velká aktivita na Twitteru. Dostali jsme otázky na různá témata, ale nejčastěji se zde objeví anturumní vozidla. Tedy Emil Mönie, advokát, se ptá, jak Evropa prosadí nové vedoucí firmy v oblasti autonomních vozidel. Další otázka končí osobní vozidla, když nastoupí autonomní vozidla. Toma Nováček ze spolujízda, jak zabráníme jak zabráníme napadení v uzavřeném prostoru bez dohledu člověka. To se týká autonomní jízdy, autonomních vozidel a další otázka Matěj Depolis v případě nehody. Má obětovat eh, autonomní vozidlo život cestujícího nebo život eh, chodce? Jak se autonomní vozidlo rozhodne v takovém případě? Děkujeme za otázky na Twitteru. Mám... Někdo zvedl ruku? Ano, prosím. Já se jmenuji Jens Kroman, jsem z Německa. A moje otázka se týká následující záležitosti. V současné době homologizační zákon předpisuje, že k homologaci se musí eh, zjevit či zpřístupnit eh, vše, včetně testování, ale musí, mě, neměl by se homologovat i způsob testování, do jaké míry se to dotáhne do konce tak, aby se mohlo předcházet manipulaci s testy. Jak se to může prosadit opravdu důsledně a do jaké míry do budoucna bude se pokračovat v tom, aby aktuální auta už byla testována softwarem nezávislých organizací, eh, kde bude celý software musen být předložen povinně těm kontrolním orgánům. Děkuji mnohokrát. Spousta otázek na téma autonomních vozů, otázka rizika a nehod. Také jde o homologaci vozidel, o technickou přejímku, otázky na Twitteru, jak prosadit lídry evropské obry a zajistit, že budou také řádně doprovázeni, tedy od fáze startupu dál. Tady vlastně předjímáme, milí občané, budoucnost a proto náš výbor se rozhodl vytvořit první velkou cenu startupů v oblasti mobility. Proběhne 22. února, není to diplom, není to evropský pohár, vůbec ne, ale konečně prosadíme evropské šampiony, evropské obry. Známe jednoho, je to Blablakár, který se zabývá sdílením, tedy sdílenou jízdou a otevřeme internetový portál, kde eh, startupy v oblasti mobility představí své projekty a porota, která bude sedmičlená, kde zastoupen pan Žil Babiné. Máme zástupce berlínského urychlovače startupu, estonská ministra, pro digitální problematiku. Tedy tato porota vybere nejlepší startupy a 21, tedy 22. února bude udělena velká cena. A vybereme tedy 10 malých začínajících firm, které budou odpovídat kritériím v oblasti životního prostředí a sociální inkluze. Ne, musí to být dostupné pro všechny. Musí, ne, nejsou to jenom mladí, kteří jsou na sociálních sítích země, z měst, ale musí to být skutečně pro všechny. A další kritérium jde také o určitou užitečnost. Ta mobilita musí být užitečná. A dnes dopoledne jsme hovořili o významném, o významném aspektu bezpečnost na silnici. 126 tisíc mrtvých na našich silnicích a desítky až stovky raněných na našich silnicích. My, my se s tím nemůžeme smířit. Proto vytvoříme tuto cenu a prosadíme evropské lídry mobility. Proč? Odpovím na vaše otázky. Evropské startupy 60% digitální, jsou ze 60% v dopravě a když se prosadí, tak odchází do Spojených států a nezůstává i na evropském trhu. A my jsme se rozhodli, že s nimi půjdeme a budeme, budeme jim pomáhat na evropském trhu. Tak, k autonomním vozidlům pan Ismail Ertuk nám vysvětlí tři hlavní otázky. Je autonomní vůz v případě nehody, kdo je odpovědný. Je to řidič, je to dodata, dodavatel přístupu, poskytovatel přístupu na internet, výrobce automobilu a jak bude fungovat pojištění. Tím se také zabýváme v našem výboru a pokud jde o homologaci vozidel, myslím, že paní Hovodalo nebo jiní odpoví velmi rychle na toto téma. herzlichen Dank zunächst mal für die... No, děkuji v prvé řadě za otázku týkající se um, automatizované jízdy a prosítěné jízdy. Tady musíme rozlišovat mezi konkrétními evolučními etapami protože máme jízdu poloautomatickou a posléze možná snad automatickou. V současné době jsme na druhé etapě máme už nyní, jinými slovy, asistenční systémy, s nimiž můžeme cestovat, ale e, zda se jedná e, o brzdové systémy nebo e, pomoc řízení. No každopádně je to ještě něco, co není autonomní jízdou. A nyní občané, když si představují, že si sednou do vozidla a ono se rozjede samo a dovede nás k cíli, tak tak daleko se jsme ještě nedospěli. Ale eh, k hm, třetí evoluci se blížíme totiž, že už nebudeme držet volant. Zejména, když budeme v zácpě na eh, dálnici, tak si to auto navolí samo, kdy brzdit a kdy popojíždět, případně kdy to vzat. Pak ale ještě máme po regulatorní stránce i po právní stránce záležitosti, které se musí vyjasnit. To jsou právě například otázky záruk, pojištění, infrastruktury, společenské akceptovatelnosti, to ještě není vyjasněno a my doufáme, že Evropská komise, co by naše exekutiva, v nejbližším čase nám předloží určitý návrh, jak by se to v rámci celé EU vyřešit mohlo. A mnohé podniky, či snad všechny, které se doufají do této branže dále zapojit, rovněž intenzívně bádají. A doufáme, že když už na to dojde, tak budeme muset mít i uh, nový postup eh, uvedení na trh, eh, nový postup technických kontrol a rovněž i licencování. Zatím jsou to otázky veskrze otevřené, ale mohu říci, že autonomní jízda skýtá Evropě obrovskou šanci. Za prvé s ohledem na mobilitu, která by mohla být pro nás pro všechny příjemnější, co by pro účastníky silničního provozu a že by rovněž mohla snižovat počet obětí. Obětí nehod. Každá um, oběť je o jednoho člověka příliš a proto já do toho vkládám veliké naděje. Děkuji. A vy jste nám neřekl, na co bude jezdit ten auto, to autonomní vozidlo. Na co bude jezdit autonomní vozidlo zítřka? Věc na No, tak tady samozřejmě otevíráme um, obrovskou, um, obrovský sud, že to řeknu bavorsky. To je výsostná politická záležitost, to je rozhodnutí, do kterého se musíme pustit když jenom naznačím, tak eh, ten skandál eh, s dý, dýzlem ten emisní skandál, takže od toho se budeme odklánět. Ale do jaké míry budeme volit eh, vodík, eh, či eh, power to gas, či elektřina, možná ještě úplně nějaký jiný nový pohon. Nezávisle na tom musíme zajistit, aby ta infrastruktura byla k dispozici, protože jakmile začnou se objevovat ty nové typy, tak musí být dost míst, kde si můžou natankovat, že tomu tak ještě řeknu, a kolik pracovních míst přijdeme a kolik zase naopak bude vznikat. Dnes hovoříme o sedmi pracovních místech na spalovací motor a pak eh, u immobility se to sníží na jedno pracovní místo údajně. Takže tady musíme i u těch spalovacích motorů vypočítat, propočítat a zavést i přechodné období, tak abychom pak měli tu směs těch různých pohoných technologií nastavenou. No a to už musíme nejdříve odpovědět, než ta budoucnost nastane. Paní Rovodalon a potom pan Telička. Za jednu minutu, pokud je o homologaci, jeden návrh je projednáván na triologu mezi parlamentem, radou a komisí k novým návrhům o posílení transparentnosti, kontroly a sankcí při nedodržování. A konečně máme tedy zkoušky v reálných podmínkách, které by měly být eh, efektivnější. Národní orgány pro homologaci budou mít zásadní úlohu, ale my zachováváme, a to jsme také Eh, tvrdili ve vyšetřovacím výboru pro Dieselgate. Směřujeme k nezávislé evropské agentuře, která by zastřešila národní instituce, aby pravidla byla dodržována všude v Evropské unii. Děkuji, pane Teličko, máte slovo. Uh, thank you. Uh... Děkuji. No, já bych možná mohl odpovědět na dvě z těch otázek a to společně. Jedna, která se týká těch lídrů, těch šampionů, jak k ním dospět, podle čeho bychom mě měli volit a zároveň jakým způsobem zajistíme, že ta samoříditelná vozidla budou realitou a na jaké palivo budou jezdit. No, naší úlohou není rozhodovat jménem spotřebitele či nahrazovat spotřebitele v tom rozhodování, či trhu něco vnucovat, nějaká kritéria tady spíše by mělo být na tom trhu, který v rámci těch regulačních norem, které právě my vypracováváme, si poradil sám. Jak už řekla paní předsedkyně, tady jde o to, aby naši talentovaní mladí lidé neodjížděli do Křemíkového údolí, ale aby jim tady v Evropě vše připadalo dostatečně podnětné a aby tady ty startupy zakládali mezi námi. My chceme vytvořit podhoubí tak, aby ty startupy rostly a aby ty firmy se staly šampiony. Tady jde o konkurenceschopnost o skutečnou konkurenceschopnost v světovém měřítku. A to tež platí pro auta, ať už je to elektřina, vodík, možná vítr v budoucnu, možná plachty. Možná se to nyní zdá jako sen, ale nastane to. Tady jde o tržní konkurenceschopnost a o poptávku. Děkuji, pane Teličko. Pan Pake odchází dostane dvě minuty, aby odpověděl jménem Evropské komise na vaše otázky, které jsou velmi důležité. Děkuji, paní Deli. Já se soustředím na tři otázky. První, železniční náklad. Ano, čtvrtý balíček, zejména v té technické oblasti, tedy v části interoperability, snad, jak doufám, vytvoří podmínky, aby náklad na železnici byl konkurenceschopný při dlouhých vzdálenostech, které jsou pro náklad přirozený, zejména pokud jde o nákladové koridory, které vznikly. Ale je zřejmé, že budoucnost nákladní dopravy v Evropě je jednou z hlavních výzev a být úspěšný, přeložit eh, nákladní dopravu ze silnice na železnici je významnou výzvou, kde historicky občanské společnosti i veřejní činitele se musí snažit právě o toto. Pokud jde o inovace a startupy, eh, jsem eh, skutečně zaujat cenou, kterou chcete vytvořit a to také zaznělo, je to určitě přechod od myšlenky startupu a takzvaný scaling up, tedy nabídky. A v tom jsou skryty největší problémy. Pokud je o financování, Evropská komise má přímé zdroje financování, které nejsou vždy eh, uspůsobeny pro startupy, ale vytváří také rámec jak v oblasti investičního plánu, v rámci Junckerova plánu s Evropskou investiční bankou a také pokud je o nástroje eh, pro výzkum v rámci Horizontu 2020. Máme tedy fondy, které mohou navýšit právě finanční úroveň a umožnit přechod od startupu a přejít tedy do té, až do kategorie GAFA. Pokud jde o autonomní vozidla a propojená vozidla, je to mimořádný inovační potenciál a jde o to například ty otázky, které se na Twitteru objevily, tím se zabývá i komise, tím se zabýváte vy ve výboru pro dopravu. Je to oblast, která se bouřlivě vyvíjí, ale komise se pokusí nabídnout rámec, který by umožnil tento vývoj. Děkuji, pane Pake. Opět vám dám slovo. Prosím. Děkuji paní předsedkyni David Kobe za generální, za sežete, za francouzské odbory. Chci vystoupit eh, v oblasti sociálního dumpingu. Všechny, všichni pracovníci jsou dotčeni sociálním dumpingem. Uživatelé chtějí lidskou přítomnost ve vlacích, na nádražích, ve veřejné dopravě. Dnes je to skutečný závod v oblasti dumpingu, pokud je o odborné školení pracovníků, jejich kvalifikace dochází k dumpingu v bezpečnosti. Je tu nedostatek lidské přítomnosti brání lidem, aby měli přístup k dopravě. Každý nemá možnost eh, spustit aplikaci. Evropské politiky usnadnily veškerá legislativa um, umožnila sociální dumping v oblasti také bezpečnosti a nemohu poslouchat od eh, autorů z železnočních balíčků to, že jsme vytvořili skvělou legislativu a členské státy by byly na vině. Vůbec ne. Odpovědnost je na obou stranách. A ještě jednou, abych eh, doplnil také oblast životního prostředí. Pokud chceme, aby ty méně znečišťující dopravní mody byly konkurenceschopné, musíme externalizovat náklady. Silnice Silniční doprava se nerovná městské dopravě a železniční dopravě, kteří skutečně platí veškeré náklady pro společnost. A je to důležité pro uživatele. Je to skutečně věc, která se stále více projevuje, pokud jde o uživatele. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Já jsem viděla ještě jednu zdrženou ruku. Já se jmenuji Schubert, jsem z Německa, jsem občan a mám dvě otázky. První se týká autonomní jízdy. Jaké úmysly jsou v té věci a jak to vypadá co se týče vídeňské smlouvy z eh, roku 68 eh, a případného přizpůsobování, do jaké míry musí nastat. A pak právě ta nutná infrastruktura. Právě u autonomní jízdy budou úplně nové možnosti i komunikace člověka s technikou. To se rovněž musí reorganizovat a zatím je to omezeně možné. A eh, používá, máte už nějaký harmonogram pro tento vývoj? U, e Děkuji mnohokrát, takže dvě velké otázky, především sociální dumping. A ještě než dám slovo kolegům, tak eh, chci říci, že všichni souhlasí v tomto eh, výboru, že sociální dumping je takovým jedem eh, evropské integrace. S tím všichni souhlasíme. Potom nahlížíme odlišně na to, jak řešit sociální dumping. Takže skutečnou otázkou je, zda dnes eh, opravdu posuneme eh, tedy se k evropským standardům z vrchu, eh, kdy BOZP a všechny tyto otázky budou, přijmeme ty vysoké standardy a zda jsme toho schopni. Parlament by chtěl jít tímto směrem, ale na druhé straně máme radu, kteří si možná nemyslí to samé, co my, ale i přesto někdy můžeme vyhrát. Takže sociální dumping, připomínám, že e, pracujeme i na dalších projektech a my pracujeme s takzvanými balíčky. Máme železniční balíček, e, balíček mobility e, a balíček mobility to bude jedna z velkých výzev a bude třeba zajistit to, že znovu objevíme vlak dnes je mnohem jednodušší eh, letět eh, nízkonákladovou aerolinkou, i když některé neúplně dodržují eh, předpisy, ji nebudu jmenovat, než jet vlakem. A víme, že vlak je výhodnější jak z hlediska ochrany klimatu, ale i z hlediska zaměstnanosti. Takže je třeba se zaměřit i na vlakovou dopravu. A je tady otázka, Eh, konkurenceschopnosti, fiskální konkurenceschopnost, externality. Eh, není normální, že některá odvětví platí více nákladů než jiná. Eh, silniční doprava nemůže trochu více využít toho daňového režimu než jiné. Ale k tomu budeme mít takzvanou eh, eurovinětu. Já, eh, není to ekologická daň, abych někoho nevyděsila, je to euroviněta. A pak je tady ještě otázka eh, autonomních vozidel. A vy jste se dotazoval, zda ty vozy mezi sebou už komunikují. Ano, to jsou již propojené vozy, které si vyměňují informace, takže Ehm, když jste na silnici, tak vidíte, že eh, to vozidlo vás může upozornit, pozor, za 50 metrů je nějaká nehoda. Eh, v roce 2021 bychom měli mít polou, eh, poloautonomní vozidlo s tím, že ten řidič nebude muset již řídit. A pan Nertok vysvětloval i tu otázku odpovědnosti u autonomních vozidel ale autonomní vozidlo nemůžeme zavést, pokud eh, nevyřešíme i otázku dat. Eh, autonomní vozidlo nemůže jet na silnici, pokud eh, nemá k dispozici přístup k informacím. Takže je tady ta otázka open data, což je taková pohoná hmota těchto vozidel. Pan Finn van de Kamp, máte slovo. Já se vyjádřím nejdříve k tomu sociálnímu dumpingu. Tam musíme hovořit opatrněji. Někdy se přes příliš zdá, že eh, pracovní podmínky, které nevždy odpovídají ani zákonům dané země, byly kvalifikovány co by sociální dumping. To už někdy zachází příliš daleko, protože vnitřní trh, tedy 500 milionů spotřebitelů či obyvatel je podroben liberalizaci. A i když liberalizace musí zohledňovat i sociální aspekty, a pan předseda Juncker a paní komisařka Tysonová sami konstatovali, že je třeba mít i eh, sociální agendu a i sociální agenturu, která to bude sledovat. Já jsem holanděn a musím uznat, že čas od času jsem skutečně překvapen, jak vypadají například francouzské pracovní podmínky, které jsou velice neohebné. My jsme například měli problém s francouzskými piloty v rámci KLM, protože u nich se téměř nic nedalo měnit a přitom nizozemští piloti, tam to bylo mnohem pružnější. Takže já sice nechci říkat, že ten problém neexistuje, ale na druhé straně si musíme uvědomit, že bydlíme na kontinentu, kde máme v podstatě optimální stav ve srovnání se zbytkem světa. Podívejte se například na srovnání s USA. Je pravda, že ten problém nezmizí sam o sobě, ale co se jedná o balíček nobility, tak tam se znovu ta záležitost dostane na přetřes. Ve Francii však tam se to nejdříve musí změnit. Pan Delunde, prosím, máte slovo. Tak så mycket. När det Děkuji vám. U tématu těch autonomních vozidel, tam se zdá, že je ten vývoj slibný z pohledu předností, které ta situace může občanům přinést a je i zdůvodněná téze, že autonomní vozidla budou z pohledu bezpečnosti osob, které eh, v nich sedí, eh, bezpečnější než současně eh, vozidla řízená řidičem, který například požil alkohol bude rovněž přátelštější vůči životnímu prostředí mm, to, mm, ta montáž eh, u eh, aut, mm, které jsou řízeny člověkem, tak je dlouhá doba parkování. Tato auta by se dokázala pohybovat, byla by lépe využívána, ale ve městech to i tak není univerzální řešení. Tam musíme i tak více investovat do veřejné dopravy. A e, konečně si myslím, že e, techniku, technické aspekty vyřešíme u e, samoředitelných vozidel mnohem rychleji než právní otázky, protože u té právní odpovědnosti, když se například auto musí rozhodnout, to je ta klasická otázka, když jsou ohroženy obě strany, tak koho zachránit nejdříve. Děkuji, pane Donde, pan Kor. Děkuji, paní předsedkyni. Já bych si dovolil odpovědět na otázku z Německa, když jde o vídeňskou dohodu z roku 1968. Jednou větou bych řekl přepracování už e, dávno mělo nastat, protože tam řidič v každé situaci e, musí mít v ruce volant a od té doby už přece dávno byly zavedeny systémy automatické brzdy, automatického úpravy rychlosti, takže už tam vlastně ta smlouva neplatí, protože tam už přejímá ten systém rozhodovací pravomoci. A pak například ta um, záchrana brzda, kde auto rozpozná pěšího, to, kdybychom měli, tak to auto, když reaguje automaticky, to už se rovněž zavádí, takže to je opravdu nutná urgentní záležitost, že už i tam musí být vídeňská dohoda přepracována a to ještě než vůbec nastane ta autonomní fáze. A pak ještě další otázka. Ehm, ty netechnické či povinné technické úpravy vozidel. To není cíl sám v sobě tam jde o to, abychom upravili chování vozidla v různých situacích. A dnes, když já si představím autonomní jízdu, kde e, nemůžu například chodci naznačit, jak budu reagovat, protože to už bude jenom robot. Musíme najít nějaké signály, kde bude komunikovat to vozidlo s pěším či s chodcem, technologicky musíme být otevření, přístupní a musí to být eh, ten hospodářský subjekt, kdo přijde s řešením. Děkuji, pane Kolode. A nyní se dostáváme k druhému eh, hostovi, pan Tuken. Vy e, předsedáte hnutí, které se nazývá Fabrik de Mobility. E, vysvětlíte nám, o co se jedná a na čem pracujete. Eh, mobilita budoucnosti, jak bude vypadat a poté po druhé eh, dáme slovo i ostatním. Prosím, máte slovo na 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, dámy a pánové, že jste zde. Děkuji za pozvání. Já nevedu tu fabrik de mobilité, tu továrnu na mobilitu, ale popíšu vám, o oči jde a rovněž i vás seznámím s osobním názorem na to, možná ne jak bude vypadat mobilita, ale jak by mohla a e, osobně si domnívám, že bychom se opravdu měli soustředit na městskou mobilitu na kole. To je skutečná budoucnost, ale dnes se tomu věnovat nebudou, budu se věnovat trendům, které analýzujeme už hezkých pár let, které vše dokážou zrychlit. Čili otázka generování, otázka sdílené ekonomiky, otázka propojenosti a otázka i narušení, případných narušování eh, toho systému. Takže první záležitost, otázka generování či toho mladého pokolení. Mladí lidé, nová generace, chová se úplně jinak, než jsme to v jejich letech dělali vy. Čeho jsme svědky? tady, když se podíváte na tabulky, na statistiky, ať už se jedná USA, Japonsko či EU, pokaždé, když se mladého člověka zeptáme, čeho by se mohl zbavit, čeho by se nemohl, bez čeho bys nepřežil, tak řeknou smartfonu, tabletu. A e, to se liší od té starší generace anebo řidičský průkaz. Tady vám chci něco ukázat. Ano. Tady se podíváme na věkové eh, rozložení těch, kdo eh, složí řidičský, eh, zkoušku na řidičský průkaz, tak tam vidíte, jak se drasticky snižuje ten sloupec, kde lidé v 18 už nepotřebují nutně řídit auto. Takže ani to auto se neobjevuje mezi těmi předměty, které by někdo nemohl eh, postrádat. Tady už mladý člověk vlastně uvažuje kategoriemi sdílení a sdílet se dá vše, jak eh, cestu. A máme toho eh, jednorožce evropského, jediného evropského, to jsou Blablacars, cestu je lépe měřit příteli než kilometry. To je zajímavý koncept a zakládá se na vzájemné důvěře. A tam se dá propočítat, že lidé jsou ochotní důvěřovat členům sítě Blabla než kolegům či případně svým přátelům na Facebooku. lidé jsou ochotni nasednout, nastoupit do auta k někomu, koho neznají, protože ta platforma je natolik přesvědčivá. A teď, když vidíme ty nové aktéry, ti tam opravdu pořádně investují. Takže jednak máme Google, který to integruje a víme, že i Facebook už vyvíjí platformu pro ty sdílené um, množiny těch aut. A to už několik hezkých let. Takže se můžeme tázat, jak daleko tam můžeme pokročit a nakolik to bude konkurence vůči tradičnímu cestování. A například francouzské či německé železnice si toho vůbec nevšimly. Vůbec je nenapadlo, že by to na ně mohlo mít nějaký vliv. Například to, že se objevily blablakars. A ano, auta se sdílet dají a nyní už vidíme ten vývoj. To už je téměř třetí dimenze. E, spolujízda existovala vždy. Ono to bylo možné vždy teoreticky a pak se objevily první platformy. E, máme německé, belgické i švýcarské platformy. A teď se podívejte na Brusel, většina z vás je tady doma, e, tak na v prostoru jediného roku jsme se stali víceméně hlavním městem světa eh, v oblasti sdílení aut, protože většina provozovatelů se do toho pustila. Kromě sdílení eh, na platformách eh, se dá sdílet i když jste jednotlivec, například v Grenoblu, tam máme stovky aut, které si někdo může najít a vybrat si z nich. Pak infrastruktura, vývoj e, autobusů na dlouhé tratě, ten v Evropě zažívá boom, zejména ve Francouzsku, v Německu a je dobré, že se objevuje sdílení infrastruktury. Nyní máme auta, e, nákladňáky a autokary. Tady vidíte tu síť, která byla vybudována za několik málo leh s jedním velkým hráčem, to je Filkbus. To ani není mm, dopravní společnost, to je datová firma. Pak máme i sdílení parkovacích míst. Tady máme britský, eh, belgický startup Depark, existují ekvivalenty i ve Francii, kteří pomáhají vlastníkům parkovacích míst, aby snížili potřebu tvorby nových parkovacích kapacit ve městech. Pak ještě máme třetí klíčový pojem. To jsou ty disrupce, to, co narušuje ten vývoj, ten trend a i tam se vše zrychluje. Takže možná jste slyšeli o GAFě, Eh, můj předřečník o tom eh, neslyšel možná o té zkratce. Tam je Google, Apple, Facebook a Amazon. Znáte NATO? Určitě o nich víte, ale neznáte tu zkratku. Netflix, Uber, Tesla, a ti rostou ještě rychleji než GAFA, protože oni si vypomáhají GAFou k růstu. Takže to je platformové hospodářství. A co je na tom zajímavé u těch NATO a GAFA? Díky tomu vzniká první digitální ambasáda. My víme, a i oni uvědomují, že s nimi jsme nuceni spolupracovat, ale zároveň je určitým způsobem musíme krotit, protože oni mají tak obrovský vliv nikoli pouze na cestování. Určitě se Uber stal něčím, o čem hovoříte i vy. Tam nastalo mnoho eh, překvapivých eh, eh, události v nedávné době, ono možná ti disruptoři, to je dobrá věc, protože oni jakoby testují ten vývoj dopravních systémů a e, i zde v parlamentu musíte uznat, že se zatím vše až tak rychle a hezky nevyvíjelo. Víte, že v Bruselu se zhroutil viadukt a musela být silnice uzavřena ale e, stačil víkend a všichni operátoři byli schopni to nějak řešit. Za dva dny už si poradili s tím, že přidali vlaky, přidali autobusy a tak dále. Takže jakékoliv narušování situace nám pomáhá reagovat rychleji do budoucna. A pak čtvrté téma, čtvrté heslo, e, to je propojenost. Máme sdílenou ekonomiku, máme ti narušitele a máme i ten koncept propojenosti. Můžeme sdílet či propojit vše. Sdílení aut, půly, množiny aut, a tak dále. Ti aktéři, kteří jsou dobře propojeni, tak většina z nich není původem Evropany. Máme Waze, eh, kterou založil Google a eh, tam máme miliardu eh, uživatelů. Tam žádná evropská firma nemůže tvrdit, že má tolik, nemůže se pochlubit tolika uživateli. A co nám nahání trochu strach? Tady se můžete podívat na něco, co jsem včera Eh, si vypracovat, tak Google ví vše o mém životě. Ví, že jsem byl včera z Aizenu, pak jsem se vydal s kamarády na eh, drink a zůstal jsem tam dvě hodiny. Vědí, že jsem projel půl kilometru na kole a eh, já jsem proto nic neudělal, aby tato časová osa vznikla. Takže poslední koncept, kterému se chci věnovat, což je automatizace. Ta je srdcem toho všeho. Ta je v centru těch všech čtyř pojmů. To je něco, co by mohlo svést dohromady ty záležitosti, kterým už nebudou velet veřejné samozprávy, veřejné orgány či státy, ale soukromé firmy. Například Tesla, tam už nemusíte se vydat do garáže, tam už jde pouze o software ta, eh, to vozidlo se vyvíjí nikoli jako kus, ale jako součást sítě. Možná příští měsíc už bude spuštěny eh, ten eh, samo samojízdný systém ve Fénixu v USA, to snad víte, takže vše se hýbe z místa překotnou rychlostí a musíme to vnímat. A poslední moje téma, nový ekosystém, celosvětový. A jedna věc tam schází, což jsou veřejné finance. Ty součástí toho všeho nejsou. Máme eh, výrobce aut, sdílení aut, platformy pro spolujízdu, velké ajťácké firmy, Google, Apple, Microsoft, ale veřejné orgány zatím scházejí v té síti a tam se toho, bych řekl, Měli by část součástí. Smím ještě hovořit o dalším záležitosti Fabrik de Mobilité. To je francouzská firma, kterou podporuje EDEM, to je environmentální agentura a naším záměrem je eh, pomáhat evropským firmám, aby se staly eh, součástí GAFA či eh, tím jednorožcem. Takže pokud někdo má nějaký startup, tak se na tento ekosystém prosím podívejte. Existují i v Německu a ve Spojeném království, nebo se podívejte na to, co nabízíme my. U startupů jde nikoli pouze o to, že jim schází finance. Oni potřebují politickou podporu, potřebují eh, kromě peněz ještě mnoho jiných záležitostí. Euh. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci, která nám jasně říká, že technologická revoluce eh, narušuje naši ekonomiku. Dnes, dneska, eh, dnes se hovoří o tom, zda je to kolaborativní ekonomika, e, zda to je, mezi to patří i Uber, já si nejsem úplně jistá, ale to je názor poslankyně, ne předsedkyně. A je třeba tu sdílenou ekonomiku e, definovat. E, to je i určité právní vákum. A s tím je spojena celá řada otázek. Jsou tady klimatické výzvy, je tady sociální výzva, které bych se chtěla vrátit. A e, k otázce e, sociálního dumpingu, která tady před chvílí zazněla. A mám tady paní Rovedalen, e, která se k tomu chce vyjádřit, protože tato otázka již zazněla před chvílí a je třeba to zmínit. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Možná to umožní trochu vyvážit stanoviska europoslanců eh, k sociálnímu dumpingu, což je obrovská výzva. Pokud se podíváme na odvětví dopravy eh, a ty eh, dva klíčové body, to je sociální otázka a environmentální. Sociální otázka, ano, mm, jsou tady stanoviska, která jsou velice různorodá a myslím, že tyto aspekty je třeba zohlednit i e, ve výboru e, pro zaměstnanost a ve výboru pro dopravu Evropského mm, parlamentu. Já nesouhlasím s panem Mondenkampem e, s tím, že práva pracujících ve Francii jsou příliš rigidní. Naopak, já si myslím, že pokud je o ochranu pracujících, je třeba, abychom takováto pravidla měla, měli na celoevropské úrovni, tak abychom všem pracujícím zajistili patřičnou míru ochrany. Nejde pouze o liberalizaci. Samozřejmě je to politické eh, stanovisko, ale velice důležité. A pokud je o balíček eh, mobility, tam jsou různá sociální ujednání, je třeba se na to podrobně mm, zaměřit. A Rovněž tady máme revizi směrnice eh, o vysílání pracovníků a tam nesmíme zapomenout, eh, že eh, odvětví dopravy bude stranou a zaměstnanci v dopravě nebudou mít stejné záruky jako ostatní pracující. Chci tím pouze říci, že Evropský parlament není jednotný v této otázce, což je normální. Jsou tady zástupci různých politických proudů a existuje celá řada možností. Děkuji eh, mnohokrát. Nezapomněla jsem ani na pana Teličku, ani eh, na pana eh, Kramera, ale vidím, že se hlásí občané, takže dáme slovo občanům a budete mít možnost reagovat. Takže prosím, máte slovo. Takže teď ale musím skutečně pustím stopky. Já bych eh, právě se rád vyjádřil eh, k problematice dat eh, ohledně mobility a soukromá práva občanů. Jak vnímáte tedy ochranu osobních práv, když se bude zadávat, kam jdeme z jednoho bodu do druhého. A pak je tady kybernetická bezpečnost. Eh, hovoří se o autonomních vozidlech a jak je to s kybernetickými eh, útoky, zda ty, ty vozy nebudou zranitelné. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát. Ještě další ruka se zvedla. Takže ten eh, pán v tweedové hm, saku. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěl dotázat na městskou mobilitu, ale i sociální spravedlnost. Eh, zaznamenal jsem, že je tady debata o eh, bezplatnosti eh, hromadné dopravy a to na institucionální úrovni. A já se tedy chci dotázat, jak vnímáte tuto možnost bezplatné hromadné dopravy a jakou budoucnost v této oblasti předpokládáte. Děkuji. Po vaší pravici, pán. Ano, já bych chtěl navázat na tu bezplatnost eh, hromadné dopravy. Eh, rozpracoval bych to do podrobnosti. Eh, tady nespochybňujeme vlak, samozřejmě neekologičtější řešení. A já bych rád poukázal na tři výhody bezplatnosti. Bezplatný vlak Eh, způsobí právo na mobilitu pro všechny v Unii. Eh, mnoho, příliš mnoho lidí nemá přístup k mobilitě, takže eh, bezplatná služba by umožnila mobilitu všem. Rovněž by to posílilo užívání hromadné dopravy u nás v Obaň, když byly autobusy bezplatné, tak o 170% narostlo použití a jezdilo o 16% méně vozidel. Ehm, pokud by se více využívala eh, železnice, bezplatná železnice, posílil by to cestovní ruch, eh, lepší přístup eh, do města, ehm, snažší doprava. Jakým způsobem to financovat, to je taková klíčová otázka. Ehm, já umez, omezím se na jeden příklad z Belgie, ale pozor, překročil jste čas. Ano, pokud eh, tedy eh, bude stát kompenzovat eh, ušlý zisk SNCB, tak to představuje jednu miliardu eur a nezohledňujeme tedy s tím spojené výhody, že nebude potřeba již kontrolovat, nebude potřeba přepážky a tak dále. Belgický stát financuje ve výši 4,1 miliardy služební vozy, Eh, a můžeme tedy eh, dát bezplatné vlaky v Belgii a není to eh, tedy pouze o rozpočtu, ale je to politická volba. Děkuji, vedle vás byl rovněž někdo. Dobrý den všem, já jsem student z Paříže, Gabriel, a já budu zase eh, proti eh, bezplatným eh, vlakům. Spíše bychom měli sjednotit platební prostředky v hromadné dopravě. Já to vysvětlím. Pokud budeme mít jedno předplatné na dopravu, mohl bych využít hromadnou dopravu v Paříži, v Berlíně, v Madridu a Eh, i dopravu, která tedy, eh, která tedy spojuje tato města. Takže. A nyní dámy. Eh, dobrý den, studentka z Paříže. Já mám trochu pocit, že se tady předkládá možnost buď silniční dopravy nebo železniční, ale v Paříži je rovněž doprava po řece, tedy to znamená Eh, taxi na vodě nebo eh, busy na vodě a já bych se chtěla zeptat, jakou úlohu eh, se hrává tedy říční doprava ve městech budoucnosti. Prosím, slečna. E já bych si dové hovořit nězozemsky, to je pro mě snažší. Já jsem rovněž studentka z Paříže a u té prezentace, kterou jsme si právě vyslechli, týkající se podporování či usnadňování těch eh, dopravních systémů jako BlaBlaCar nebo Flexbus, tak tam přece jde o přístupnost všech těch iniciativ online. Ale to není vše. Eh, můžeme mít i fyzické zlepšování, to by přece rovněž pomohlo, jako například možnosti, že mladá žena jako já se bude cítit bezpečnější. A i to pak usnadní využívání těchto iniciativ. Děkuji. Tady mladík v růžovém svetru. Sebastian, já mám eh, dvě otázky, ale eh, předřečníci již je zmínili. Já jsem se chtěl zaměřit na... Eh, musím rychle, abych stihnul tu jednu minutu, neumím se příliš vyjadřovat na veřejnosti. Eh, víme, že eh, doprava sehrává konkrétní úlohu v evropské historii, tak bych se chtěl zeptat, jaký, kdy budeme mít ambiciozní politiku. Obracím se na kolegy, kteří již odešli, to je škoda, ohledně Interrail to se netýká pouze železnice, ale všech eh, způsobů přepravy. A druhá otázka, která se mi zdá důležitá, je eh, otázka tedy eh, znevýhodněné populace. Je tady příliš sociální nerovnosti vůči mobilitě, různé způsoby účasti na různých platformách, kde třeba platit, takže Eh, ne systém, mm, že by se platilo všude, ale eh, jak to bude s těmi vyloučenými. Merci beaucoup. Alors... Děkuji mnohokrát. Tady zazněla celá řada dotazů, otázka dat. A s tím eh, je spojena otázka kybernetické bezpečnosti. To jsou skutečně relevantní otázky, protože pokud hacker napadne autonomní vozidlo, tak máme problém a proto by měla vzniknout Evropská eh, agentura pro kybernetickou bezpečnost. Eh, otázka bezplatnosti eh, hromadné dopravy. Ano, to může být skutečně výhoda. Hovoříte o srovnávání investic. Vy jste hovořil o mm, těch služebních vozech, nevím, jak je to přesně v Belgii. A může to být užitečné, Eh, především pro ty eh, znevýhodněné. Máme eh, energetickou chudobu, to jsou osoby, které nemají dostatek prostředků na to, aby uhradili účty za energie. To je tedy energetická chudoba a obdobnou, obdobný fenomén máme i v dopravě, tedy chudoba v mobilitě. Ehm, Těch eh, je čím dál tím více v Evropě. Ve, ve Francii eh, jich je asi 8 milionů, tedy, kteří mají problém dosáhnout na mobilitu. Co to znamená? Eh, to jsou osoby, které nemají přístup k dopravě, protože jsou v oblastech, kde dopravní systémy nejsou, nebo jejich cena je příliš vysoká. A osoba, která není mobilní, je osoba, která je odříznutá od světa. A Tady dochází eh, potom k nerovnováze a ne pouze územní, ale i eh, sociální eh, a digitální. Všichni hovoří o autonomních vozidlech, ale s tím může být spojen určitý konflikt mezi generacemi, propast mezi jednotlivými generacemi, mezi lidmi na vesnici a ve městech a Eh, to jsou opravdu skutečné otázky a já tady nechci zodpovídat eh, vše. Eh, já jsem hm, předsedkyně, nepočítá se mi řečnická doba a já se obrátím tedy na kolegy pan Vin van Děkuji. Já rád budu reagovat na pět záležitostí. Za prvé, ochrana soukromí tady si myslím, že si Evropská unie zaslouží pochvalu, protože to obecné nařízení k ochraně soukromí bylo po dalekosáhlé diskusi přece jen schváleno a to nařízení je kvalitní. Avšak tady souhlasím eh, s tím panem nevím, jestli jsem jej dobře vyslovil, že ty změny eh, pokračují takovým tempem, že ochrana soukromí zakotvená v zákoně se snaží spíše dohánět eh, situaci, dohánět stav věcí a nevždy se to daří. Kromě toho nelze všechny údaje předávat Google, eh, vyplňovat v tabulkách a potom si stěžovat na to, že nemáme chráněno, eh, chráněno soukromí. Ono se to ne vždy daří, ale alespoň v tom principu eh, tam něco vázne. Za třetí, mnoho údajů zpřístupňujeme, aniž, bych jim so, aniž bychom si to uvědomili. A pak eh, veřejná doprava zdarba. Tam francouzský prezident je první, jehož musíme zmínit. My na úrovni EU o tom rozhodovat nemůžeme. Paní starostka Paříže je velice moderní žena, ale veřejná doprava rozhodně nespadá do pravomocí, do rozhodovacích pravomocí EU. To se rovněž týká toho, co zde hovořil holandská eh, tazatelka, která se tázala, jakým způsobem je možné zabezpečit, eh, že se bude cítit bezpečně při sdílení automobilové dopravy. Ani k tomu nemůžeme my přispět. To je otázka místních samozpráv Interrail. To je zajímavý avšak i kontroverzní projekt. V Nizozemsku se o se to kritizuje, že je to příliš. Mm, byl to nápad Manfreda Webera. Každý 18-letý člověk bude mít možnost měsíc zdarma cestovat po Evropě. Děkuji. Děkuji, pan Telička. Děkuji. Já bych rád řekl jednu věc jasně. Nevím, že by v této sněmovně nebyla politická skupina, která by se nechtěla věnovat sociálním právům a pracovním podmínkám zaměstnancům. O to nejde. A upřímně řečeno si dokážu představit, že v určitých případech a u určitých typů dopravy jsou firmy, které zneužívají svého postavení v rámci legislativy, ale pak je na národních orgánech prosazování zákona, aby to napravili. Když ale hovoříme o sociálním dumpingu, tak je otázka i nadefinování a zároveň otázka protikladu sociálního dumpingu, což je protekcionismus, kde naopak pod zástěrkou ochrany před dumpingem si eh, státní firmy eh, snaží uzmout vše a to na úkor spotřebitelů. S panem van de Kampem souhlasím v tom, že v otázce dopravy zdarma, pokud si to některá země chce zavést, tak prosím, ale přece všichni jsme daňovými poplatníky dané země a pokud máme nějaký deficit, veřejný schodek, mm, tak tam si to ta země musí zařídit sama. Ale co musíme zajistit, že vždy železnice, co by environmentálně přátelštější způsob, způsob dopravy měla přednost a že bychom se o ně měli postarat. A pak poslední záždost. Hovoříme o um, dobré propojenosti veřejné dopravy a tady to musíme uznat a v mé zprávě o letecké dopravě to i zaznělo, že musíme mít vysoký index ukazatel propojenosti, konektivity v EU, kde bude jasně zajištěno a prokázáno, že zákazníci cestující budou mít návaznou dopravu a to vše se bude zračit i v tom, jak to dopadne z pohledu nastavování těch módů dopravních. Pan Kramer velmi rychle na jednu minutu. Ano, eh, když eh, hovoříme o softwaru a o eh, tom, jak homologovat a hm, prověřovat auta, tak to by muselo být nastaveno celoevropsky. A i celoevropsky by to měl být e, přístupné pak e, ty kontroly. A pak máme Rumuny, tady hovořím o pracovních podmínkách, kteří přenocovávají v autě a e, platí se jim 200-300 eur za dvoudenní práci. To je podle mě moderní otroctví, to by se klidně dalo zařídit, že by se řeklo, že když v Německu stráví tolik a tolik hodin, tak musí být eh, placen podle německých zákonů a nikoli pouze rumunských. Eh, doprava zdarma. To vlastně neexistuje. Existuje pouze bezplatná u určitých eh, typů obyvatel, co například žáci, studenti a to by mělo být součástí mobility Jinak eh, ono jde o to, kdo to vlastně zaplatí. Když my eh, dáváme 80 eurocentů do eh, dotace na dýzlové palivo a kdybychom to místo toho dali na finance mm, veřejné dopravy pro určité kategorie obyvatel a i ochrana údajů, tak tam by se nám to vyplatilo. Musíme nastavit férovější hospodářskou soutěž Musíme přece podpořit veřejnou dopravu a železnici, ale bohužel v Evropě se to vždy nakonec přiklání k tomu automobilovému sektoru a toho se musíme zbavit. Děkuji, pane Kramere. Pan Koch má slovo. Děkuji z Paříže, se zde ozvalo a já to řeknu svými slovy, že bychom měli mít možnost cestovat od svého domu až na prach svého cíle jednou jízdenkou, s jednou jízdenkou. My jsme tady s tou iniciativou už začali, chceme mít lépou, lepší interoperabilitu mezi soukromými a veřejnými poskytovateli a chceme mít možnost zakoupit si jednu jízdenku, která bude platit i v taxíku, i ve vlaku a bude to i letenka. Hrozili jsme um, ekonomickým subjektům, že když do roku 2020 s nikým nepřijde, tak my to sami zakotvíme v zákonech. Teď už vidím hezký pokrok na úrovni regionu či státu, ale přeshraničně bohužel ten pokrok zatím viditelný není. Děkuji mnohokrát. Poslední kolečko otázek a potom sociální sítě. A nechám také našeho experta odpovědět na otázky, které zde zazněly Eh, doprava zdarma, územní propast, propast v dopravě, to všechno přehledneme, prosím. Eh, omlouvám se, že opět vystupuji, ale jsem k tomu donucen tím, co tady zaznělo. Opět se státy obvinují. Když státy jako Německo a Francie připraví zákony, aby práva pracujících byla stejná, u e, řidi, profesionálních řidičů, kdy je napadá Evropská komise eh, pratit francouzského nebo zanečního dělníka stejně jako francouzského, to je vytvářet překážku pro volný pohyb osob. To je nepřijatelné. Tak eh, neklaďte všechno na bedra státu. Vy, eh, evropští poslanci, na to odpovídáte. Pokud je o, o dopravu zdarma. Měli bychom spíše hovořit o sociálních cenách. A tady souhlasím s panem Kramerem. Je třeba, aby studenti měli mít volný přístup či přístup zdarma k veřejným službám a k veřejné dopravě, protože oni budou Oni jsou zvyklí používat veřejnou dopravu a budou v budoucnosti snad méně využívat eh, osobní auta. Platformy porušují všechny pravidla, jsou mezinárodní, nemají odpovědnost eh, z hlediska, zaměst... z hlediska zaměstnání, nedochází tam k žádné subordinaci, zaměstnanci jsou podnikatele. Eh, pan Van de Kapp odešel, já jsem, já jsem mu chtěl navrhnout, aby se podělil o své sociální podmínky se společností Flixbus. My jsme pro odpovědnost proti bídě. Další otázky. Vy jste... Já jsem Alfons, student v Paříži. Vidím, že při té diskusi hodně hovoříme o autech a o veřejné dopravě, aby se řešila otázka dopravní zácpy a podobně. A pokud je o veřejnou dopravu, já bych chtěl hovořit o znečištění a dopadu na města, protože eh, veřejná doprava velmi znečišťuje a naši přátelé angličané vlastně uzavřeli mm, některé části města v městské dopravě. Paní idalgo to udělala nedávno, v roce 2016. V řadě německých měst je silná regulace a v některých čtvrtích podle eh, určitého časového plánu dochází také k omezením. Nebylo by snad nezbytné mít společnou evropskou politiku a nenechávat tyto otázky na rozhodování jednotlivých měst a států, vypracovat určitá kritéria, která by umožnila kontrolovat eh, autobusy, veřejnou dopravu, které velmi znečišťují a, a nenechat to na jednotlivých městech. a vlastně všech měst se týká stejné téma. Děkuji, Alfonsi. Dále. Ano. Vrátím se ke slovu, dovolím si svědectví, pokud jde o e, spolujízdu a platformy sdílené. To chceme uplatnit v nové verzi. Nechci zde komunikovat za bikery, ale uh, uvažujeme o uživatelích a nejsme nutně predátory sociálních sítí, je to určitá karikatura. Tedy doprava zdarma je výzvou. My bereme v úvahu tedy novou verzi a chceme dnes uvažovat eh, globálněji a nabízet eh, řešení zdarma, ale také doplňující mechanismy, která, které budou spoplatněné. Tady není to nějaká postsovětská reminiscence, kde by bylo všechno zadarmo versus eh, kapitalismus bez omezení, ale chceme vážně uvažovat eh, o zájmu blaha všech pro určité přijatelné řešení. Je mi líto, Musíte být struční, velmi rychle o inovacích. Eh, určit, eh, eh, podle tvrzení liberálů trh všechno vyřeší. Pro inovace je potřeba mít talent a týmy a potřebujete peníze, protože jinak ten velký sežere malého. Prosím, další. Já bych se chtěl chvilku vrátit k otázce prostorového zlomu a prostorové propasti. My, my se zabýváme dopravou jenom z hlediska technického a finančního, ale vůbec ne z hlediska organizačních eh, rozhodnutí, pokud je o územní vybavenost. Také mm, vlastně nejsme schopni kritizovat náš vlastní model organizace. A jak řešit otázku tzv. hypermetropolizace? Francie měla takovou politiku, pokud je o územní vybavenost měst eh, středního rozsahu. Eh, je třeba se podívat na to, eh, co zbylo z těch měst a proč lidé cítí potřebu tolik cestovat. Je důležité mít o něco více rovnováhy v oblasti územní vybavenosti. A ten pán vzadu, nalevo, ano, vy. Nechcete mluvit, vy jste se jenom protahoval. Dobře. Prosím. Dobrý den. Má otázka je spíše společenská. Ehm, hovoříme o dopravě zdarma, abychom zahrnuli všechny, aby všichni mohli mít přístup k veřejné dopravě a diskuse se stále vrací v tisku a v médiích. Otázka obtěžování, eh, sexuální obtěžování ve veřejné dopravě. Některé statistiky ukázaly, že 100% žen tvrdí, že byly obtěžovány sexuálně, případně zažili eh, nevhodné chování ve veřejné dopravě. S tím, že další studie ukázala, že ve dvě hodiny ráno ženy dávají přednost taxíku oproti veřejné dopravě. Takže má otázka je, jak bojovat eh, s, touto, s tímto jevem na evropské úrovni, protože to asi neexistuje jenom ve Francii, ale existuje to asi ve všech zemích Evropy. Děkuji. Poslední otázka. Dobrý den, senátor Taranže, pracuji pro eh, Národní federaci oběti atentátu a nehod. Hovořili jsme o řadě otázek, ale eh, nemluvili jsme o nehodách. Jak jsou odškodněny oběti? Existuje určitá harmonizace a je to vždy případ od případu v jednotlivých státech a nechtěla by Evropská unie toto harmonizovat, pokud jde o rovné zacházení s obětmi bez ohledu na národnost. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, otázky ze sociálních sítí. Na sociálních sítích máme řadu otázek, které přicházejí a bohužel je nepoložíme všechny. Druhé téma je veřejná doprava, o tom se nejvíce hovoří. O GBX eh, říká, eh, mám jízdenku na autobus a na kolo, ale chtěl bych využít všechny dopravní prostředky. Angela Fay která se anglicky ptá se všemi školními autobusy, které jezdí v, v Evropě, kdy budou už konečně elektrické. Čistá doprava pro děti, prosím. A Magnet v anglicky, na kdy plánujete vydat evropský průkaz na všechny druhy dopravy, tedy univerzální jízdenka na metro a na všechny ostatní dopravní mody a čistší veřejná doprava. Děkuji mnohokrát, celá řada otázek znečišťování ve městech, nejsme pro regulaci na evropské úrovni. Chci vám říci, musíte vědět, že když hovoříme o městské politice, já jsem spravodajkou pro městskou politiku v Evropě v oblasti dopravy. Nemůžeme vnucovat státům a městům některé cíle. Není to možné. Proč? protože prozatím to není v pravomoci Evropské unie. A některá odvětví zůstávají v rámci subsidiarity v pravomoci členských států. Avšak neděl, není to tak, že bychom nedělali vůbec nic. Naopak, stanovíme si stále více určité cíle. V oblasti městské politiky hlavní cíl Evropského parlamentu je deklarace podepsaná ministry dopravy před rokem o posílení místa jízdních kol ve městech. Více kol, více cyklostezek, více infrastruktury. A všichni ministři to podepsali, a tedy pan Kramer předsedal tomuto výboru a všichni se shodli, že je třeba posílit místo kol. A my jako zákonodáci zajistíme, aby tato deklarace se promítla do konkrétních skutků. Někdy je to těžké, protože nemáme legislativní iniciativu. Komise nám to navrhuje. A někdy je trošku třeba zatlačit na komise, abychom dosáhli výsledku. A někdy se nám to daří. Takže to musíte pochopit. Otázka znečišťování, to je výzva 21. století. OMS VHO říká, že nemocí na 20. století je znečištění. V Evropě jenom příběh vznětových motorů, to je 400 tisíc předčasných umrtí ročně. Pokud nic nebudeme dělat, bereme zdraví občanů za rukojmí a to nechceme. Proto eh, chceme nejen regulovat a stanovit si malé cíle, ne, Naší snahou je, aby každá země měla národní politiku, aby učinila přítrž tomuto znečišťování. Vím, že existují, existuje parlament mobility, věřím, že vezme v úvahu tyto jednotlivé otázky. Další otázky se týkaly Vy jste to řekl, týkalo se to územního členění a území. To je skutečně důležitá otázka. Konfrontace jednotlivých eh, území, kdy doprava neodpovídá poptávce. Takže i tyto otázky jsou důležité. Otázka obtěžování žen v dopravě, to je velký problém. Vím, že komise, výbor pro práva žen se tím zabývá v parlamentu a budeme se snažit také navázat partnerství s tímto výborem. A pokud jde o univerzální jízdenku, univerzální pas, to je také tedy téma více veřejné dopravy, to je více sdílené mobility, méně aut, kde řidič sedí sám. A jednotná jízdenka, univerzální jízdenka, to je také harmonizace v oblasti ticketingu. Takže expert je stále zde a já ho požádám, aby nám sdělil, co si myslí o těchto otázkách, což jsou výzvy. My jsme nehovořili dost o námořní dopravě, o říční dopravě, to je skutečné téma a chtěla bych vědět, čím bychom se měli nejvíce zabývat zítra. Prosím, máte slovo, pane Tokene. Thank you. I think... Děkuji. No, ty nejvýznamnější výzvy opravdu zde dnes odpoledne zazněly a je skutečně urgentní se do nich pustit, co se týče dat a soukromí. Tady se domnívám, že je to obrovský střet, nikoli pouze z pohledu dopravy, ale i z pohledu jednotlivce a jeho soukromí. Ale otázka o datech spočívá v tom, že musíme pochopit, že ty firmy v rámci GAFA mají tolik dat ve srovnání i s provozovateli. Google ví přesně, kolik lidí cestuje, ať už po Bruselu nebo po Manchesteru. A jakmile je vám to známo, tak můžete do budoucna provozovat dopravní systémy mnohem účinněji než v současné době. A v tom ten boj spočívá. Právě jsme vstoupili do války o mobilitu. A to je skutečná skutečný boj. Kdysi se mluvilo o tom, ano, možná by stálo za to snížit počet aut ve městech a tak dále. Dnes už to o tom není. Samozřejmě, že chceme mít méně aut ve městech, ale zároveň musíme být schopni uh, upravit i situaci, co se týče nových vstupů do toho systému. Například máme Flexbus, máme poskytovatele eh, půjčoven, kol a tak dále. Ono už je to téměř jako vtip. Dva roky se v EU hovořilo o tom, zda zpřístupnit Interrail 18 letým. A nyní Flexbus za dva měsíce zavedl jízdenku za 99 eur po celé Evropě. Takže možná tady všichni musíme zrychlit, co jsme tady. A pak je rozdíl mezi dopravou zdarma a integraci. Já jsem proti konceptu dopravy zdarma. Ono totiž nic zdarma není. Máte například v Belgii většina zaměstnanců neplatí za dopravu. Tady firma nám zaplatí 80 jízden, za jízdenku a odvětví doplatí těch 20%. A co je dopadem toho? Lidé si začnou bydlet třeba 100 kilometrů od Bruselu, vůbec neplatí, vůbec nezohledňují to, jak dlouho musí a z jaké dálky cestovat. Potřebujeme ale mít něco, co bych nazval sociální cenotvorbou doprava zdarma není řešením, protože nic vlastně zdarma ve světě neexistuje. A čím se to ličí od toho konceptu integrace jízdenek, integrace a sjednocení mobility? Jde o balíček. Máte například mm, jednu cenu za to, že máte doma mobil, televizi, telefon, internet a tak dále. A mobilita to je to též. Tam máte určitě té předplatné a například platíte 150 eur měsíčně a máte ke všemu přístup. Nemusíte všeho využívat, ale můžete používat jak sdílených automobilů nebo vlaku, metra autobusu. Jde o to, že budete mít přestup, přístup k integrovaným službám. Ve Vídni, v Helsinkách se už to konkretizuje a objevuje, takže v tom je budoucnost. Co je zajímavé, když už tedy o tom hovořím, 13 rozpočtu domácnosti je věnováno na dopravu, ale z těch 13 95% pak uvízne v tom autě. Ať už se jedná o údržbu či o nákup pohoných hmot. Kdybychom byli schopni vyvinout mm, integrovaný systém, který by rozhodl o tom, že se kritický počet těchto uživatelů osobních automobilů přesune na jiný typ dopravy, tak tam by to vedlo pak ke zlevnění dopravních módů pro všechny to asi z mé strany vše. Děkuji, pane Tokene, za tato vysvětlení. Milí evropští občané, už jsme překročili o 15 minut plánovanou dobu trvání naší akce. Budeme pokračovat naší práci. Buď zůstanete s námi, anebo chcete zůstat s námi. Je to tak. Zůstanete s námi, ale my začneme skutečně pracovat a tentokrát nebudete moci klást otázky. A budou poslanci hovořit o pravém tématu. V rámci výboru pro dopravu máte určitá témata a existují spravodajové, takže budeme projednávat dohled tak sdělování údajů týkajících se emisí CO2 a spotřeby paliva, u těžkých užitkových vozidel. Nových těžkých užitkových vozidel. Takže máte zpravodaje pro každý návrh. A v tomto případě je to pan Nikola Kaputo, který nám sdělí, jak to vypadá s jeho zprávou. Slovo má pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Děkuji vám za tento podnět. Jedná se o návrh nařízení a úpravu zpracovávání eh, spotřebitelských a emisních údajů u nových eh, těžkých užitkových vožitel. A je to docitlivé téma, protože tady jde o to, aby vše bylo aktualizováno a zároveň konkurenceschopné a to zároveň s dosahováním klimatických cílů, k nímž jsme se zavázali. U emisí pracujeme eh, s takzvaným systémem backdoor, ten ale musí být rozbudován. Tam jde o to, že budeme mít testy u spotřeby a to v reálném čase. Ehm, vektor to je simulační nástroj, který přichází z daty, eh, která budou odpovídat skutečné spotřebě a i spotřebě paliv a budou je srovnávat s požadavky na udržitelnost. To zatím v uživatelském prostředí nemáme. A přitom je to nezbytně nutné pro volbu užitkového vozidla, zejména pokud máme v úmyslu jej intenzivně využívat. Takže jde o to, abychom zde nastolili rovnováhu mezi na jedné straně s e, přístupněním dat, aby nedocházelo k industriální špionáži ani zneužívání těchto dat, ani porušování e, obchodního soukromí a e, na druhé straně o relevantnost pro veřejnost. A tady musíme rozlišovat mezi transparentností, fungováním trhu, nalézt tu zlatou střední cestu. Určité údaje nebudou moci e, být zveřejňovány. E, komerčně relevantní údaje naopak ano. Takže e, citlivé údaje o vozidle nebudou zpřístupněné vůbec a ta komerčně relevantní údaje nebudou sice vkládána do sítě pro všechny, ale například potenciální kupec, někdo, kdo si chce pořídit vozidlo, případně příslušné agentury, které musí sledovat ty ukazatele, k tomu přístup budou mít. Každopádně je třeba vyhnout se nebezpečí, abychom těmito opatřeními narušili hospodářskou soutěž a to je obsaženo v článcích 81 a 82 tohoto návrhu. My se domníváme, že díky právě tomuto systému eh, se nastaví situace výhodná pro všechny zájmové strany a že ta politika bude natolik udržitelná, že e, prospěje i e, zákazníkům v tom odvětví. A nyní se zájmem si vyslechnu vaše názory, názory kolegů k této důležité problematice. Děkuji, pane e, Kaputo. Vidím, že naši občané postupně odcházejí. Ne protože by vaše zpráva nebyla zajímavá, přímo naopak, ale konají se asi další akce. Takže, milí občané, chci vám poděkovat. Byli jste vítáni kdykoliv v našem výboru a tato akce byla premiérou, ale nebojte se, zajistíme, aby se to zopakovalo na konkrétnější téma. Takže děkujeme těm, kteří, kteří uvažují o městě budoucnosti. Nezapomínejte, že v městě budoucnosti bude také existovat otázka dopravy. Nebudou tam jenom stavby a byty. Takže to zaznělo a děkuji, že jste se dostali až k nám. Myslím, že vám můžeme zatleskat. A budeme pokračovat s právou pana Kaputa k této problematice a dávám slovo spolu s pravodajům a paní Virkunen má slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně. Děkuji rovněž evropským občanům za to, že se našeho semináře účastnili pár záležitostí z mé strany k tomu návrhu stanoviska. Celkově se domnívám, že navrhované nařízení o monitorování a podávání zpráv o těch těžkých užitkových vozidlech, vozidlech je velice vítáno. Jak už víme a jak jsme už o tom dnes hovořili, u dekarbonizace standardy CO2 u aut právě mají největší vliv na otázku dekarbonizace a záleží tedy na tom, aby to obsáhlo i nová užitková vožidla hmm, tato právní úprava. Takže je to důležitý krok ku předu. Plně podporuji záměr návrhu zvýšit transparentnost trhu eh, u cestujících, u užitkových vožidel, eh, a to v celé Evropské unii. Důležitá je i skutečnost, že i provozovatelé eh, či vlastníci si mohou srovnávat a eh, typovat eh, či rozhodovat se ve prospěch těch nejúčinnějších z nich. Potenciál spočívá v tom, že budou stanovány tím automaticky pobídky k montáži a výrobě těch eh, nejlepších vozidel. Zároveň však je třeba brát v úvahu, že snižování emisí může být dosaženo i vypracováváním řešení při eh, lepším využívání eh, dopravy a to i cestou zpět a rovněž eh, úpravou dimenzí vozu, aby mohl převážet větší náklad a i to přispěje ke snižování emisí. Takže ti členové, kteří před dvěmi lety navštívili spolu se mnou Finskou, vy jste byli v našem ekotraku, seděli jste v ekologickém malém nákladáku a tam jste viděl, jak viděli, jak ve Finsku, kde vozidla musí ujíž, eh, ujet obrovskou vzdálenost, jak se to dá řešit eh, způsobem přátelským vůči životnímu prostředí. Kontext i e, záměr spočívá v tom e, sbírat i informace, například o spotřebě a zveřejňovat je. Záleží na tom nicméně jakékoliv citlivé informace, informace spojené s osobami případně, které by mohly narušit hospodářskou soutěž, musí být zabezpečeny. Děkuji zpravodaji a těším se na další spolupráci. Děkuji paní Virkunen. Pan Rolls, prosím. teretnih vozila čine oko 25% emisije u cestovnom prometu. Logično je da se e, te emisije kao i potrošnja um, emise e, v silničním provozu značnou měrou pocházejí e, z nákladních vozů. A tam zatím nemáme údaje a musíme je nejen začít sbírat, ale i umět je srovnávat důležité je, aby všechny strany, kterých se to týká, byly povinny ty údaje shromažďovat. Ukládat je do příslušných dátových bank a komise to pak může proskoumat a odpovídajícím způsobem na tom stavět. Proto já vítám tento návrh a jsem i pro způsob, jak na to jde zpravodaj, který zde podotýká, že Evropská komise musí být 100 Eh, vydávat akty v převencené pravomoci, ale nikoli prováděcí akty, jak by si to někteří přáli. Poté ale je třeba nastavit i určité meze z pohledu informací Totiž máme informace, které by automaticky neměly být zveřejněny, které ale budou pak k dispozici na vyžádání. Uh, ano, děkuji, já jsem stále ještě ne, říká pan Zile, musím eh, zde nahradit pana Tošenovského, který je na zasedání koordinátoru ITRE. Jeho jménem bych rád poděkoval eh, zpravodaji panu Kaputavi a eh, rovněž když budu říkat já, tak to znamená, že jsem pan Tošenovský. Tady se to musí zlepšit z důvodu udůvodněných obav. Komise chce přijít s novou legislativou a novým monitorovacím systémem monitorování využívání CO2 a spotřeby paliva pro autobusy a nová těžká vozidla, co by znamenalo dodatečné povinnosti jak pro registrační úřady, tak i pro výrobce a provozovatele. Z mého pohledu je zveřejňováním údajů oslabována konkurenceschopnost vůči trhu mimo EU, přestože se zpravodaj snaží e, toto zmírnit, ale výrobci ze třetích zemích e, ti nebudou muset zpřístupňovat své údaje a nebudou uh, Eh, zejména pokud nebudou vyvážet do EU, což je kontraproduktivní. Eh, v návrhu eh, zprávy se rovněž objevuje určitá záměna aktu v přenesené pravomoci na prováděcí akty. Jsem proti tomu. Nařízení bude znamenat, že se často bude jednat na základě nedostačujících údajů. Proto si myslím, že by bylo dobré vyčkat při nejmenším do roku 2021, když budeme mít první várku relevantních údajů v těch datových eh, eh, sběrech. Pan Tošenovský se jinak těší na spolupráci. Děkuji mnohokrát. Paní Kilenen, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové chci vás informovat, že Kateřina tu dnes nemůže být a proto přečtu její sdělení. Pro vás, milí kolegové, vítám návrh Evropské komise o sledování a informování o emisích CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých užitkových vozidel. Tato data budou předávána standardizovanou cestou a některé která zda budou zveřejněna. Jsem přesvědčena, že je potřeba vytvořit transparentnější prostředí v oblasti dopravy a je třeba, aby byla větší konkurence mezi výrobci nákladních automobilů. Schoda v oblasti CO2 by měla také být, tato data by měla být také zveřejněna a dostupná na vyžádání třetím stranám. Také bych uvítala zavedení silničních zkoušek u těžkých nákladních vozidel a jsem otevřena příští diskusi na toto téma. Děkuji vám. Děkuji, paní Kilonen. Chcete promluvit, pane Dalunde? Jak vidíte, pan Bakar to je tady není nemám tedy kon- konkrétní, nemám konkrétní komentáře, mohl bych se pustit do obecných komentářů, ať toho vás ušetřím. Děkuji, pane Dalunde. Obracím se na Evropskou komisi a dám slovo panu Alexi Pako. Dobrý den. Dobrý den. Dobré Dobrý den, milí kolegové. Já bych nejdříve rád uvítal to zahájení diskuse k tomuto návrhu, jak už zde zaznělo, emise z těžkých užitkových eh, vozidel představují signifikantní eh, přispění k vylučování CO2 asi 25% a budou se do budoucna zvyšovat, pokud se s tím nic neudělá. Proto komise ve svém návrhu, ve svém balíčku k mobilitě už dala najevo, že budou podstoupeny konkrétní kroky, aby se tam ty emise snižovaly. A to, co nyní máte před sebou, je první část, která je důkazem našeho záměru. Tady jde o monitorování a zaznamenávání emisí i spotřeby. Zatím to nevyřeší všechny záležitosti, ale stane se ten trh transparentnější. V současné době nemáme žádné standardizované informace například ke spotřebě paliva u nákladních vozidel. Tak to nám k tomu napomůže. Rovněž to pomůže Mm, speditérům a dopravním společnostem, které, když se budou chtít rozhodnout, co si pořídit, tak si budou moci z tohoto pohledu vše porovnávat. Eh, ušetří to rovněž peníze za palivo, často právě 25 provozních nákladů je palivo prospěje to i konkurenci hospodářské soutěži mezi eh, firmami protože vše bude přehlednější a porovnatelnější. A nyní k tomu, které údaje by měly být eh, veřejné. Tady si myslím, že ten návrh opravdu eh, nastoluje to správnou rovnováhu. Na jedné straně transparentnost trhu, na druhé straně komerčně citlivé informace, které jsou odůvodněně nepřístupné a komise si myslí, že je to takto správně vyřešeno. A k tomu jenom dodám, že tady se jedná o první krok a my už pracujeme na problematice těch vstupních standardů u těchto typů vozidel a to se objeví příští rok. A nyní dám opět slovo našemu zpravodaji panu Kaputovi. Máte slovo. Děku, děkuji. Chci snad jen poděkovat všem kolegům. A jsem velmi rád, že Základní zásada této zprávy je široce sdílena všemi a věřím, že všichni dohromady odvedeme dobrou práci pro toto odvětví, protože společnost po nás chce stále více transparentnosti a musíme být ambiciozní. Děkuji mnohokrát. Připomínám, že předkládání pozměňovacích návrhů do eh, 18. října 12 hodin. A budeme pokračovat v našem zasedání, ale bude to neveřejné zasedání, takže krátká, krátké předušení web streamingu eh, a poprosíme veřejnost, aby opustila sál a eh, zůstávají tedy eh, členové, kteří nás budou informovat o vyjednávání ohledně významných projektů. Takže ještě jednou děkuji. Eh, brzy na viděnou a ti, kteří eh, tedy, eh, kterých se týká vyjednávání, tak ti tady zůstanou.